We're starting. <laughs> tak začneme. Vážení kolegové, pustíme se do práce. Máme před sebou důležité hlasování. Podle, podle tradice předsedy Buska si nejprve vyzkoušíme mašinky, takže prosím si vytáhněte Eh, hlasovací karty, otestujeme elektronické hlasování. Eh, takže eh, jakou otázku? Už jste připraveni na Vánoce? Jednací řád, poznámka. Ano, mám tady modrou kartu. Tak mě prosím započítejte. Ano, samozřejmě. Takže hlasujeme teď elektronicky. Jste připraveni na Vánoce? Končím hlasování. Mnozí už se na Vánoce těší. Dobře, takže eh, budeme hlasovat návrh stanoviska eh, k digitální eh, strategii obchodu. Spravodaj pan Bytykofer, kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Schváleno. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme návrh 9. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 16, dílčí hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? No, Druhá část, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky pro jistotu. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Prosím, přesedněte si, třeba tam bude eh, zařízení fungovat. Většina je ovšem jasná, je to jasně schváleno. Návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, návrh 20 ve dvou částech. První část, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Elektronicky ověříme návrh 21. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Jasně schváleno. Návrh 22, kdo je pro? proti, zdržel se. Myslím, že toto budeme muset uh, ověřit uh, elektronicky. Hlasujeme teď. Schváleno. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Návrh 26, kdo je pro, eh, ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 27, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 6, kdo je pro, proti, Zdržel se? Schváleno. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 9, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky eh, návrh 50, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 62. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Uh, preambule uh, změna 1. Pro, pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Jmenovitě elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. A toto je schváleno. Blahopřeji eh, zpravodaji panu Kofravi. Bod 5 na našem pořadu jednání je návrh rozhodnutí Rady o, záv- o uzavření eh, odhody mezi eh, vědecko-technickou spoluprací, eh, spoluprací mezi EU a Egyptem. Eh, zpravodajka paní Sakorafa a budeme elektronicky hlasovat, ale hlasujeme teď. Končím hlasování. Uh, uh, bod 6, uh, eh, totéž, co se týká uh, Alžírska, stejná zpravodajka, hlasujeme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Bod 7. Eh, spolupráce s Republikou Libanonu. Eh, stejná zpravodajka. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A nyní bod číslo 8. Dohoda eh, s Jordánskem. Hlasujeme elektronicky teď. Končím hlasování. Schváleno. Konečně bod 9. Jmenování eh, zástupce EP do správní rady EISA, eh, EFSA. Hlasujeme elektronicky teď. Končím hlasování. Schváleno. A paní Brita Thompson jako náhradnice. Hlasujeme elektronicky teď. končím hlasování. Schváleno. A závěrečné hlasování, eh, schválení kandidátů. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám. Paní Hercog je v místnosti. Blahopřeji vám. My se velice těšíme na práci, kterou budete Eh, plnit. Eh, dobře, takže hlasování je u konce a my postoupíme k bodu 10 na našem pořadu jednání a to je příští VFR, příprava postoje parlamentu k VFR na období po roce 2020. Máme návrh stanoviska pana Marinesku z EPP. Takže si dáme pauzu jednu minutku a hned se pustíme do bodu 10 na našem pořadu jednání. So, dear colleagues, um, Vážení kolegové, nemáme tu zpravodaje, takže budeme muset trochu přehodit program a začneme od zadu. Budeme začínat bodem číslo 12, vyjednávání o elektronickém kodexu eh, komunikací elektronických a budeme jednat o Bereku. Eh, první úvodní eh, trialog se konal 25. října s tím, že by bylo dobré dohodnout celý nový právní rámec do dubna příštího roku nejpozději. A já teď dám slovo zpravodaji. Eh, paní Castilio, máte dvě minuty. Děkuji. Vy jste, pane předsedo, velice dobře eh, popsal tu současnou situaci. První trialog tedy proběhl 25. října. Další eh, se bude konat ještě za estonského předsednictví 6. Eh, prosince. Ten první trialog se odvíjel tak, že reagoval na v reakci na dohodu, ke které jsme dospěli v tomto výboru, byl podpořen mandát. A pro ty, kteří nevědí, o co se jedná, jedná se o e, legislativu, která by měla posílit investice do vysokokapacitních sítí a e, pro vybudování prostředí pro jejich rozvoj. Eh, Dělí se to na různé části, spektrum přístup služby a ten příští trialog se zaměří víceméně na spektrum. Pokusíme se zvládnout maximum eh, za estonského předsednictví. Eh, Následovat bude Bulharsko, které se trialogu také účastní koordinace a účast všech politických eh, frakcí eh, skrze jejich stínové zpravodaje eh, je velice uspokojivá a jde o to během prvního čtvrtletí příštího roku finalizovat celou práci. Takže tak vypadá současná situace. My jsme teprve začali pracovat na té dohodě mezi institucemi, ale doposud se eh, tedy to vyvíjí dobře. To rád slyším, paní Castilio, a těšíme se na další informace po dalším trialogu a přeji vám mnoho štěstí při práci na této důležité legislativě. Děkuji vám. Děkuji. Dobře, a teď tedy postoupíme k bodu 11, a to je návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o e, statistice evropských podniků. Máme tady zpravodaje pana Levandovského za EPP. Já nejprve chci říci, že vzhledem k výpadku IT se nepodařilo získat veškeré jazykové verze k tomuto dokumentu. Toto je první výměna názorů Jedná se o běžný legislativní postup a e, máme tady vyčleněno na tuto debatu 50 minut. Já teď dám slovo zpravodaji. Nemusíme nutně tedy strávit všech 50 minut touto debatou, ale ten čas k dispozici máme. Pane Levandovský, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, e, ano, jak jste správně řekl, toto je první setkání nad tímto odborným dokumentem. Máme Eh, rámcové nařízení o eh, podnikové statistice eh, Evropská komise reaguje na rostoucí poptávku po vysoce kvalitní statistice a údajích, protože to usnadňuje rozhodování Evropské unie. Nejedná se o jedinou statistickou iniciativu komise, Parlament již jedná o statistice v zemědělství a také o sociální statistice. Já tuto iniciativu vítám, protože probíhá v rámci refitu, neboli e, ruší deset právních aktů a, za, a všechny je nahrazuje jedním nařízením a to je prospěšné, vítáme to. E, dochází ke zjednodušení a k zefektivnění e, statistiky e, a její úpravy. Je to náročný e, návrh, zvláště pro sběrače dát. Jedná se o rámcovou dohodu, takže skutečně jde o efektivitu a soudržný přístup ale eh, ta statistika bude eh, tedy dopadat i na nové, nová odvětví, to znamená na služby. Tak tomu doposud nebylo. Eh, doposud se statistika zaměřovala výhradně na výrobu, ale teď se rozšiřuje i na služby. Já jsem se radil se stínovými zpravodaji, ale také se zúčastněnými subjekty a Eh, ti nejspokojenější jsou koncoví uživatelé, protože právě ti volají po kvalitních statistických údajích. Co se týče ostatních zúčastněných subjektů, tady je důležitá nákladová neutralita anebo dokonce eh, nákladové úspory, aby skutečně tedy došlo k refitu tak, aby to skutečně uspořilo náklady. Já obecně s komisí souhlasím s tím jejím přístupem Vlastně se jedná víceméně o, o iniciativu Eurostotu, když to mám říct na rovinu. A i přesto jsem ale navrhl 27 pozměňovacích návrhů, které se týkají e, oblastí, jako e, jsou vlastně další témata, která se mají stát eh, statistickými údaji, eh, delegované eh, akty, akty přenesené pravomoci. Já nepůjdu do velkých podrobností, protože to jsou skutečně odborné poznatky, potenciální více náklady a byrokratická zátěž. To považuji za velmi důležité, aby ta byrokratická zátěž především se nezvyšovala pro sběrače těch údajů, eh, bezpečnost údajů a také nová metodologie, která by měla snižovat náklady. ta nákladová neutralita eh, a eh, uživatelská příjemnost je také důležitá pro malé a střední podniky. Více toho neřeknu v rámci této úvodní debaty. Budu dále spolupracovat se stínovými zpravodaji, těším se na jejich stanoviska. Pro mě je důležité reagovat na jasnou poptávku po eh, tedy intenzivní eh, poptávce eh, těch statistických údajů a jejich tedy uživatelské příjemnosti, aby to byl skutečný refit. Děkuji vám, pane Levandovský. A my teď dáme slovo uh, stínovým zpravodajům za ALDE. Tady máme pana Teličku. Pane Teličko, máte slovo. Děkuji vám. Kolega eh, Levandovský řekl, že bude stručný a já musím říci, že já budu ještě stručnější a mám proto dobrý důvod. Eh, já bych k tomu býval přistoupil úplně stejně jako pan zpravodaj je to rozumný přístup, který vychází ze správných kritérií a správných principů. Také s panem Levandovským souhlasím v tom, že se můžeme stotožnit s tím cílem a návrhem komise v zásadě, ale zároveň tady z mého hlediska existují různé otazníky. Za prvé na základě hodnocení dopadu to by mělo být přesvědčivější, zvlášť co se týče dopadů, jak e, to zdůraznil pan Levandovský, dopady na podniky primárně, na podniky nejenom tedy na malé a střední podniky a z tohoto hlediska ani e, ten návrh komise, ani hodnocení dopadů nejsou příliš přesvědčivé není, nejsou tady eh, v úplné schodě eh, tady s iniciativou RAFIT. Takže souhlasím s panem Levandovským, že celá myšlenka, její rozsah je eh, v pořádku, ale já bych býval změnil jaksi ten návrh velmi podobně my jsme konzultovali eh, toto téma a musím říci, pane eh, Levandovský, že převážná většina vašich pozměňovacích návrhů úplně stejná s tím, co bych býval navrhl já, takže mezi námi panuje schoda, eh, ten cíl vidíme stejně a myslím, že se nám podaří ten návrh zlepšit. Eh, co se týče eh, dalších otázek, tady bych jenom eh, opakoval to, co řekl pan Levandovský, takže to vynechám. V rámci té první debaty jenom řeknu, že přístup zpravoda je takový, že věřím, že se nám podaří uspět, souhlasím s jeho přístupem Eh, souhlasím s naprostou většinou jeho pozměňovacích návrhů a jsem si jist, že ve spolupráci s panem zpravodajem vypracujeme kvalitní kompromisní návrhy a eh, návrh bude dobrý. A zbytek odborných hledisek ponechám na debatu eh, pana zpravodaje a stínových zpravodajů. Děkuji, pane Teličko. Hlásí se někdo další? Eh, z našich poslanců našeho výboru, kdo by se chtěl eh, přihlásit, možná zástupce komise. Máme tady zástupce komise? Ano, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Komise samozřejmě vítá první návrh zpravodaje pana Levandovského Eh, vážíme si jeho zkušenosti v této oblasti. Z té zprávy vyplývá velký zájem jeho o tento návrh a také konstruktivní přístup, takže věříme, že zpráva je v dobrých rukou. My si uvědomujeme, že na politické úrovni tady eh, zbývají určité otázky a děkujeme výboru ITRE za příležitost některé tyto otázky vyjasnit. Cílem komise je dosáhnout pomocí nařízení FRIPS, tedy řadu cílů. Ty hlavní jsou následující. Za prvé, konečně zareagovat na dlouhotrvající potřebu uživatelů údajů, jako je ECB, za druhé snížit byrokratickou zátěž podniků, za třetí zachovat relevantnost středně a dlouhodobou tím, že na, zavedeme drobné aspekty flexibility tím, že eh, ty hlavní požadavky půjdou směrem k dynamické statistice, jako jsou eh, ICT, výzkum a vývoj a inovace. Bez této flexibility se nám nepodaří vlastně popsat, co se v ekonomice děje. Řada pozměňovacích návrhů pana zpravodaje je na první pohled pro komisi víceméně přijatelných a eh, budeme schopni je zapracovat. Ale bude potřeba eh, některé ty navrhované eh, na jaksi změny si vysvětlit, aby nám byl jasný cíl těchto pozměňovacích návrhů. Několik těchto pozměňovacích návrhů, jestli jsme je pochopili správně, by měly nepříznivý dopad na schopnost tohoto aktu naplnit své hlavní cíle. Proto by bylo dobré, abychom si vzájemně vysvětlili eh, ty obsah některých těch pozměňovacích návrhů. Ten první a nejdůležitější pozměňovací ná, tedy návrh, který nám dělá starosti, je návrh 28 eh, v druhé, eh, v druhé příloze. Ta se týká periodicitě, co se týče, co se týče cen a výkonových výstupů Eh, podniků. Já bych eh, ráda vysvětlila, že eh, to se týká osmi proměných, které se vyžadují měsíčně. Z těchto osmi proměných pouze dvě jsou nové v rámci této periodicity. Těch zbylých, těch zbylých šest tam již bylo v minulosti. Neboli ten pozměňovací návrh by vlastně nás vrátil do té stávající situace. A z těch dvou nových, a to je index obratu eh, služeb a index výroby pro služby, tady chci vysvětlit, že více než polovina členských států již tyto eh, údaje eh, schromažďuje. A je to velice důležitý požadavek Evropské centrální banky, již z roku 2000. Je naprosto zásadní, aby při prognózování HDP a při sledování eh, evropských eh, eh, evropské peněžní politiky toto Evropská banka měla k dispozici. Za druhé chci poukázat na pozměňovací návrhy 15 a 16 a ty se týkají rejstříku euroskupiny a návrh komise a návrhu komise, aby několik osob v národních statistických úřadech, které se, kteří se zabývají na, výro, na výrobě tohoto rejstříku, měli e, přístup k údajům všech nadnárodních skupin a k identifikačním e, informacím jejich e, vlastně právních jednotek tento požadavek je svázán eh, přísnými pravidly důvěrnosti. To je nezbytné, protože když nějaký statistik v členském státě chce eh, správně vlastně eh, zapsat globální jedno, nebo právní jednotku do globální skupiny, tak ty informace musí mít. Jinak nebude vůbec vědět, že ta právní jednotka do té skupiny patří. Proto je nezbytné, aby určitý omezený přístup osob měl přístup k těmto informacím. Samozřejmě budou tyto osoby vázány přísnou mlčenlivostí. A konečně ještě se jedná o návrh 22 a ten se týká eh, mezinárod, mezinárod, mezinárodních eh, eh, statistik, eh, nejrůznějších, nejrůznějších údajů o obchodě, ale je to důležité. Tyto údaje se neschromažďují, ale máme silný politický tlak na jejich schromažďování. Bude to předmětem budoucích pilotí, pilotních studií a vyplývá z toho potřeba Evropského statistického úřadu, eh, která tyto, eh, který tyto údaje potřebuje. Vypuštění tohoto odkazu, tak jak si to přeje návrh 22, by proto znemožnil vlastně vyslání tohoto důležitého signálu. A potom problémy eh, co se týče návrhu 8, 9 a 10, ty jsou spíše technické nebo odborné, vyžádali by si odbornější vysvětlení a grafické e, znázornění. Na to pravděpodobně e, v rámci předběžného hodnocení té zprávy nemáme teď čas, ale komise je naprosto ochotná vysvětlit na nějaké odborné schůzce Evropskému parlamentu, o co se jedná. Děkuji vám. Děkuji a já teď dám slovo zpět panu Levandovskému. Januši, máte slovo. No, děkuji. Já jsem velmi rád, že jsem slyšel, že tady máme eh, stejný přístup k věci. Já jsem se opravdu snažil, aby to byl přístup k refitu eh, a rozhodně by to nemělo být eh, Neměla by to být další zátěž pro ty, kdo schromažďují a vypracovávají a zpracovávají statistiky. Takže děkuji komisi. a tady souhlasím s tímto přístupem ke kapacitě Eh, statistické práce. Ano, to je třeba vyvíjet hledis s přihlédnutím k potřebám podniků. Eh, a je tady zapotřebí prostě rovnováha mezi flexibilitou, kterou chce komise, a také předvídatelností, kterou chtějí podniky, eh, aby tady byl dostatek času k přizpůsobení se situaci. Stejně tak jako z hlediska některých konkrétních aspektů, které tady zazněly, ano, my se vracíme k čtvrtletním statistikám o cenách. Ano, to je jasné, to, co žádá ECB, to není dost. Eh, alespoň většina států má čtvrtletní statistiky. Například eh, v mé domovině v Polsku to není problém mít měsíční statistiky, ale pro některé země to problém může být a o tom je třeba diskutovat. Také otázka přístupu k údajům. A no, v mém pozměňovacím návrhu se to omezuje na ty země, které mají alespoň e, jeden, jednu právní jednotku e, nadnárodní společnosti na svém území. Ano. E, pilotní projekty ve statistikách, to už tady proběhlo, je možné, že to bude i probíhat v budoucnu, a je to těžké, aby to předpis eh, nějak eh, reguloval, ale je to otázka diskuse. My vítáme streamlining, eh, vítáme to, že se zruší deset předpisů a schválí se místo nich jeden. A to je také náš přínos. Právě známe tu Eh, situaci eh, dvou konkrétních bodů, a to je eh, oblast zemědělství, kde se vyvíjí, ovšem ne příliš rychle se vyvíjí tedy tato otázka statistiky v zemědělství. Tady je také obava o nějaké dodatečné náklady a chceme, aby to také bylo přívětivé k uživateli, tedy ten předpis já sám jsem dříve byl komisařem, takže rozhodně já osobně mám příznivý přístup ke komisi. Děkuji vám, děkuji pane Levandovský. 23. Ehm, listopadu bude termín pro podání eh, pozměňovacích návrhů a já děkuji panu Levandovskému za eh, závěry k této otázce. A teďka přejdeme eh, k bodu 10. To je další VFR po roce 2020. Pan eh, kolega eh, je tady připraven hovořit jménem zpravodaje. Děkuji. Eh, děkuji a já vám předávám omluvy pana Marinesku, který nemohl dorazit včas. Takže máme tady návrh pana Marinesku. My prakticky pokrýváme všechny otázky Eh, které se týkají rozpočtu. Eh, je to otázka strategie průmyslové politiky, prohlubování eh, energetického trhu, integrace energetického trhu EU, otázka nástrojů lepší koordinace nástrojů EU, zejména pro malé a střední podniky technologie. Také se odkazuje na Horizon 2020 a také program rozvoje obrané, obraných technologií. To všechno jsou přínosy, které můžeme e, realizovat pro e, tento, toto rozpočtové, rozpočtovou aktivitu. A mohli bychom dodat, že bychom se odkázali na konkrétní číslo, jako odkaz původního rozhodnutí eh, členských států, aby na eh, výzkum věnovali 3 HDP. A to je tedy to číslo, eh, které se objevilo již v devátém programu a společně jsme se rozhodli, že bychom nechtěli, aby FC2 ubíralo peníze z inovačních a výzkumných projektů. Chceme se odkazovat také na Eh, IT, protože část našeho rozpočtu tady bude eh, věnována ve stejném obnosu. A dále otázka inovační mezery, otázka synergií, které jsou zapotřebí a také úloha tvůrčího a kulturního průmyslu. Eh, otázka pravidel aplikovaných na rozpočet a chceme se také zmínit o takzvaném nástroji lump sums, tedy Eh, paušálních eh, sum. A myslíme si, že by tady mělo jít spíše o systém grantů, než eh, systém, který by granty nahrazoval. To je opravdu velice stručně jménem zpravodaje a také vlastně i pozice EPP k tomuto tématu. Děkuji vám, pane Ilanou. A teď se obracím na Ehm, stínové zpravodaje. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, kolegyně. Pan Gajer eh, bohužel eh, musí eh, vyjednávat na rozpočtovém výboru, takže mě požádal, abych přednesla jeho stanovisko. Děkuji panu Marinesku za předložení jeho stanoviska k příštímu víceletému finančnímu rámci. Jsou tam důležité body, které zmiňuje. Pan Gajer je také podporuje, například podpo, podporuje potřebu um, finančních prostředků pro podporu Evrop, um, energetické unie, pro podporu um, digitálního vnitřního trhu. Kromě toho je zde velký význam dostatečných finančních prostředků pro CEF a pro evropské vesmírné programy. Kromě toho existují některé aspekty, které by pan eh, Gajer rád eh, trošku řekl jasněji. Například tady jde o pracovní příležitosti a růst. SAD požaduje zvýšené, navýš, tedy navýšení prostředků pro eh, inovace a výzkum, zejména tak, abychom dodrželi evropské klimatické cíle a eh, energetickou účinnost. Eh, malé a střední podniky, nástroje, které už máme, jako je třeba COSME nebo ESME, je potřeba ponechat i do dalšího období. Potom máme programy, které spadají pod um, výbor ITRE. Zde je potřeba podpořit eh, zejména eh, agentury, které mm, na základě toho budou moci na, eh, i nadále efektivně pracovat. Potom máme různé podpůrné programy, které jsou potom podpořeny i nadále, jako je třeba XFC a nemělo by dojít tedy ke krácení nebo škrtům v těchto Eh, programech. A kromě toho potřebujeme nové peníze pro eh, nové iniciativy a oblasti. Eh, pan Gajer předloží pozměňovací návrhy, v níž právě vyjádří to, co jsem tady říkala. Děkuji ještě jednou zpravodaj i stínovým zpravodajům. Thank you. Is... Děkuji paní Werner a za Alde, pan Telička. Děkuji, pane předsedo. Hodně tady už zaznělo. Máme určité základní principy vyplývající z minulosti a já myslím, že to všechno bere zpravodaj v, v potaz. Dovolte jednu obecnou poznámku, která by nás mohla vést do budoucna při jednáních o VFR a také v oblasti přijímání politiky. Jak eh, zaznělo od zpravodaje, je tady otázka inovací. Eh, eh, otázka programu Horizont. My známe tyto základní principy, je to všechno legitimní, ale současně také víme, že vzhledem k určitým politickým změnám v některých členských státech jsou určitá napětí, určité ambice revidovat Eh, budoucí financování z EU. A ne, možná zcela tím pozitivním eh, způsobem. A mohlo by to jít právě na úkor některých z takových eh, programů, které se týkají inovací. A to si myslím, že bychom měli mít dnes i do budoucna na paměti. Stejná poznámka by se mohla týkat také toho, jaký ekosystém vlastně máme v Evropě. A jak budeme v budoucnu konkurovat eh, s hlavním konkurentům. Je to otázka financování a do budoucna si myslím, že bychom se měli zaměřit více na eh, financování a spolufinancování eh, perspektivních programů, perspektivních sektorů, tam, kde naše průmyslová odvětví potřebují určitou podporu, ale současně, a o tom také je ITRE, tam, kde eh, jde o dopad na ekosystém a na životní prostředí. My někdy prostě financování eh, oddělujeme od otázky to prostředí a to jsou dvě věci, které jdou ruku v ruce, abych to zkrátil. Eh, to, co tady dnes máme od zpravodaje, je pravděpodobně směr, ke kterému rozhodně není možné mít nějaký negativní komentář. Eh, je to pro nás, eh, já se omlouvám, děkuji za klid. Eh, takže teď jsme v obtížném období, kdy tady bude hodně tlaku na evropský rozpočet. A myslím, že celý ten proces, který teď začíná, má celou řadu určitých mezníků v budoucnu a bude vyžadovat i od nás opravdu systémový koncepční přístup eh, k tomu, jak eh, budeme eh, definovat naši politiku. To je způsob, jaký jaký, jakým k tomu máme přistupovat a jinak musím říct, k tomu, co tady zaznělo a co bylo předloženo jen zpravodaj, k tomu nemám žádné nějaké kritické poznámky. Děkuji, pane Teličko, a Eh, za zelené pan Turmes. A já mohu pokračovat, kde, se, kde Pavel skončil. Eh, politicky ta hlavní otázka. Máme tady 10 milionů, protože Británie odchází. Mnoho věcí bude nutné diskutovat. Já eh, jsem překvapen, že pan stanovisko pana Marinesku nic neříká o vlastních zdrojích. Vůbec se nevyjadřuje k vlastním zdrojům. Nebudeme-li mít vlastní zdroje, tak budeme, eh, chyt, budeme v úzkých. A také v našem stanovisku i tedy bychom měli hovořit o vlastních zdrojích. Myslím, že jsou tady dvě oblasti, kde bychom získali velkou důvěru u veřejnosti. Kdo jiný, když ne Evropa, Eh, kdo jiný než Evropa může zajistit eh, levnější přístup k internetu a podobně. Je tedy absurdní žádat o velmi malý poplatek eh, z každé komunikace, která by nám do budoucna umožnila mít ještě lepší situaci. My vlastně snižujeme náklady pro každého občana, to tež platí pro elektřinu. Bez vytvoření eh, evropského trhu elektřiny a plynu, eh, tak by eh, velkoobchodní ceny nikdy nebyly tak nízké, jako jsou nyní, protože když organizujete trh i za hranice, tak dosahujete optimalizace. Potřebujeme mít i politickou odvahu říci, že e, něco chceme, když můžeme prokázat, že Evropa snížila náklady pro Evropy v nějaké oblasti, tak e, a chceme dále e, ty ceny snižovat díky optimalizaci, no tak pak můžeme na oplátku zase o něco použít, po, požádat. Dále otázka klimatu. Teď pondělí v Bonu, nedaleko odsud, se zahajuje COP Fidži. A, no, to je zajímavé, že tedy e, e, organizují tu konferenci v Bonu, je to o klimatických změnách, čili bylo by dobré mít tam i nějakou podporu pro e, investování do boje proti klimatickým změnám, dále průmyslová politika a to jde ruku v ruce s inovacemi. Tak tady je iniciativa, o které hovořil pan Ílar, ano, my jsme teď na tom mnohem lépe z hlediska financování startupů, ale máme jeden velký problém. Když jde o velké průmyslové projekty jako baterie PV, potřebujeme hodně peněz, ne málo peněz, hodně peněz. A tady máme opravdu problém, jak eh, soupeřit s Čínou, s USA. Eh, proč tady eh, může někdo udělat velkou továrnu na baterie, no protože mají podporu eh, americké vlády. A my bychom měli udělat něco podobného, pokud jde o velké eh, průmyslové podniky. Ano, já myslím, že pan Marinesku udělal Eh, udělal eh, dobrý návrh a můžeme na tom dále eh, pracovat a diskutovat. Myslím, že by bylo dobré po roce 2020 mít nějaké karty na stole, když vlády budou pracovat přeshraničně na obnovitelných zdrojích energií, tím, že budou dávat i garance, záruky, tak to bude určitě něco nového, co rozhodně můžeme považovat za pokrok. Děkuji. Děkuji, pane Turmes, a za GUE, paní Sakorava. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejdříve chtěla poděkovat eh, zpravodaji za jeho přístup eh, a za jeho práci na přínosu Evropského parlamentu k víceletému finančnímu rámci na budoucí období. Já myslím, že je třeba zdůraznit sociální dimenzi, zdůraznit přerozdělování to jsou důležité aspekty tohoto víceletého programu. To je první prioritou. Eh, to je, je před eh, hospodářskou soutěží a konkurenceschopností a před všemi neoliberálními myšlenkami. Prostřednictvím veřejných investic evropského semestru, bychom se měli vyhnout tomu, že bychom navrhovali opatření, která vedou k určitým eh, hospodářským sankcím. Musíme zvýšit naše investice decentralizovaným způsobem prostřednictvím dohod musíme brát v úvahu ukazatele hospodářského pokroku a ne jen typické ukazatele, jako je HDP. Různé způsoby financování, jako například um, strategické investice nebo uh, podpora obraného průmyslu, to jsou nástroje, které jdou proti jiným nebo působí proti jiným nástrojům, jako je kosme, které podle mého názoru jsou mnohem zajímavější. Potřebujeme určitou flexibilitu, samozřejmě. Nicméně potřebujeme stálý systém mobilizace dalších zdrojů zejména pro naléhavé případy, jako například eh, v době migrační krize. A také je třeba zdůraznit kvalitu různých programů. Není to otázka jen procent a jen eh, sum. Evropská, evropský projekt má před sebou jistě velkou výzvu Brexitu. Evropský parlament eh, tady musí sehrávat dynamickou úlohu v celém tomto procesu jednání ve prospěch evropských občanů. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, další zájemci, nejdříve paní Grostet. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poděkovat eh, našemu kolegovi Maroneskovi, který tady bohužel není, ale děkuji mu za práci, kterou odvedl na tomto stanovisku, protože je důležité připomenout, že chceme rozpočet, který bude ve prospěch průmyslové politiky, ve prospěch inovace na úrovni našich ambicí. Já mám dvě poznámky. Za prvé, Eh, pokud je o vesmírnou eh, politiku, je třeba rozvíjet naše hlavní projekty Galileo, Epnos a Copernicus a také eh, dále rozvíjet technologické společné iniciativy, tak jak to žádala zpráva, kterou jsme odhlasovali v, na téma vesmírné strategie. A druhá poznámka se týká poslední věty v posledním odstavci. Tady pan Marinesku říká, že eh, v oblasti obrany eh, by programy neměly být financovány na úkor jiných programů. Ano, s tímto principem souhlasím, ale je třeba vyjasnit, že pro obranu E, to je třeba brát v úvahu až po roce 2020, protože první fáze programu obraného začne už v roce 1918, bude to období 1918 až 1920. A tento pro obraný program byl předložen e, tak, jak to víme, to znamená velmi narychlo a přitom byla historická, e, historická příležitost to rozvinout, nebylo počítáno s financemi. Takže tady je třeba financovat profitovat z nějaké finanční marže, kterou máme. Eh, jakožto zpravodajka k tomuto průmyslovému obranému eh, programu, eh, tak pro období 2018 až 2020 Ehm, je třeba takto využít těch financí. Já jinak s tím do budoucna s tím principem souhlasím, ale eh, chci upozornit na toto první období, protože to bude zásadně důležité eh, pro zprávu ostatně, kterou o tom budu za nějakou dobu prezentovat. Členské státy by měly přispět, to je důležité. A je to důležité i po roce 2020 v tomto programu obraného průmyslu. Děkuji. Děkuji vám a dále pan Levandovský. Děkuji. Mám jenom tři body. Za prvé, co k tomu řekne výbor ITRE? To je určitě obrovsky zajímavé ohledně eh, všech bodů, které se týkají eh, projektu, jako je ITRE, vesmírných programů a tak dále. Eh, za druhé, Jedna věc zde chybí, ale jako spolu zpravodaj eh, mohu říci, že to bude velmi důležitý bod eh, pro Evropský parlament, protože eh, nás neodradili eh, se, selhání v minulosti, a tady tedy hovořím o vlastních zdrojích. Mě to určitě ne, neodradilo a budu na tom tedy pracovat a možná eh, se nám otevírá takové okno příležitosti v, v podobě Brexitu. Jinak parlament má ambiciozní cíl mm, mít víceletý finanční rámec eh, pro léta od roku 2020 před volbami, které budou probíhat v roce 2019. A upřímně řečeno, tedy vlastně to je tedy do eh, toho března 2019, eh, i pokud eh, komise odloží tedy návrh někdy v, v červnu, v květnu, v červnu 2018. To je obrovsky ambiciozní. Já tedy si pamatuji, když já jsem na tom pracoval, tak to trvalo dva a půl roku a my to dneska chceme dokončit za několik měsíců. To je obrovská rychlost já jsem trošku skeptický, protože právě zde máme neznámé, které vyplývají z Brexitu. Ale pokusme se o to. Pak zde máme něco, čemu říkáme Leaders Agenda, eh, a to je vlastně taky stanovisko rady. A teď tedy i v červnu, i po těch evropských volbách v roce 2019 eh, proběhne první zasedání, eh, tedy smírčí a mm, jak je vidět, tedy máme různé kalendáře pro parlament a potom pro ty lídry, tedy pro radu. Takže já si myslím, že tyhle ty dvě naše instituce by měly mít nějak společný kalendář. Děkuji, pane Levandovsky. Nyní má slovo pan Kelly. Děkuji mnohokrát. Já souhlasím s tím, co tak všeobecně kolegové říkali. Je to tedy správný přístup. Pan Marinesku eh, odvedl dobrou práci. Chtěl bych něco říct mm, ke kolegovi, který právě odchází k eh, vlastním zdrojům. Vlastně o tom hovořil i pan Levandovský. Proč eh, to stroskotalo v minulosti? A proč to nepřijímáme? Protože vlastně e, v Evropské unii narůstá potřeba mít vlastní zdroje, zejména tedy co se týče, e, přine, to, abychom přinesli nějakou přidanou hodnotu. Teď vlastně samozřejmě e, jsme dosáhli úspěchů v oblasti, jako byl třeba roaming nebo Galileo a podobně. A nyní můžeme takhle to využít i pro Fond Solidarity nebo Erasmu. Erasmus. A e, pro tyhle ty všechny důležité evropské programy bychom mohli mít zdroje a mohlo by se to třeba odvíjet od toho, čím budou efektivnější a e, čím tedy více budou sloužit evropským občanům. Tím se dostávám k tomu, že vlastně tady máme e, obrovského tedy slona, řekněme, v porcelánu a to je tedy um, Brexit, protože to samozřejmě nám stíží eh, veškerá vyjednávání o rozpočtu, máme zde řadu neznámých a podobně. Musíme tedy fungovat na, eh, na základě faktů, které máme a měli bychom se určitě snažit dosáhnout eh, co nejrobustnějšího rozpočtu a měli bychom občanům také jasně říci, že to, co děláme, je v zájmu Eh, všech Evropanů. Takže dobrý včasný začátek. Mm, shodli jsme se na několika zásadách, které chceme eh, udržet a já tedy doufám, že nás čeká úspěch. Děkuji mnohokrát, děkuji. Pane Kelly. A nyní na závěr dám slovo panu Ehlerovi. Prosím, máte slovo. tak si říkám, co by teď asi řekl pan Marinesku. Není to tedy úplně jednoduché si to představit, ale určitě tedy je potřeba hledat nějaké společné stanovisko a všechno, co jste dodali, vlastně už ehm, odpovídá věcem, které máme třeba i v jiných zprávách, na kterých už jsme se dohodli. Jenom dodám dvě důležité věce. Pan Levandovsky už upozornil na realistický pohled na rozpočtová vyjednávání. Neměli bychom ale začínat eh, jako nějací žebráci. Neměli bychom říci, mm, budeme důležití pro budoucnost Evropy a z toho důvodu a tak dále. Měli bychom prostě říci, členské státy, jejich šéfové tedy, se rozhodli, že vynaloží 3% HDP a v tom jsme tedy selhali. A Tady nejde o to, že bychom chtěli mít více rozpočtu, ten těch 120 milionů, na tom se můžeme shodnout, už jsme se dohodli v tom e, střednědobém přeskumu, ale tady vlastně to neodpovídá e, příspěvku. Pokud e, chceme mít 3%, která věnujeme ha, e, tedy výzkumu a vývoji, takže určitě nezačínáme jako nějaký e, žebrák, prostě pouze upozorněme na to, na čem už jsme se shodli a Eh, vlastně pokud toho nedosáhneme, znamená to selhání. A k tomu, co říkal pan Turmes, pokud chceme tedy nějaký transfer mezi velkými projekty a také výzkumem a vývojem, tak bych požádal koordinátory o to, aby se zamysleli nad rozhodnutím, které nedávno padlo, eh, a sice nekomentovat eh, industriální politiku komise. To byl v podstatě asi jeden z nejhorších dokumentů, které jsem za, za svůj život četl. A teď tady vlastně máme průmyslový výbor a e, možná tedy se obracíme nyní na e, našeho předsedu, aby něco napsal. Ale pokud průmyslový výbor nereaguje na e, dokumenty, které v této oblasti předkládá komise, kdo jiný to udělá? A zejména pokud chceme nějaký nějakou propojenost eh, výzkumu vývoje celého hodnotového řetězce a potom se vlastně dostat až k samotné strategii, technologické strategii, politické strategii a podobně. Tak já si myslím, že bychom se nad tím měli znovu zamyslet. Měli bychom posílit mm, pozici výboru ITRE a neignorovat uh, to, co komise předložila a nenechat to prostě jenom na panovi, eh, panu předsedovi, aby psal eh, komisi, že to je jeden z nejhorších dokumentů, které komise za, živ, za jeho život tedy zveřejnila. A poslední věc. Ohledně víceletého finančního rámce. Měli bychom postupovat systematicky, to znamená EIT, prostě úplně systematický přístup. Ne jenom, že si budeme vybírat nějaké třešničky na dortu. Tady samozřejmě jde o to, že budeme mít taky nějaké priority. Tady se tedy podívejme vlastně na to, co se týká výboru ITRE a co se vztahuje na rozpočet je potřeba postupovat opravdu systematicky. Neměli bychom tedy vytvářet dojem, že se tedy zaměříme pouze na některé oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane LR. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. listopadu. Tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Ještě nám zbývá bod různé. Je, máte někdo něco k bodu různé? Není tomu tak, takže uzavírám dnešní zasedání a sejdeme se znovu 27. a 28. listopadu. Děkuji.